Vážení kolegové, zahájíme naši práci tam, kde jsme skončili včera večer a na dnešní ráno se mi zdálo vhodné, abychom ještě před evropskými volbami, které budou příští měsíc, zorganizovali poslední výměnu názorů o víceletém finančním rámci a vlastních zdrojích na období po roce 2020. Já sám mám to privilegium, že jsem členem vyjednávacího týmu se dvěma spoluspravodají o víceletém finančním rámcem Janem Olbrichtem a Izabel Toma a oba dva, oběma dvěma spoluspravodají zpravodají Žeráru Depre a Januši Levandovskému o vlastních zdrojích. Takže dovolte mi několik předběžných připomínek. Už více než rok Evropský parlament pracuje ve schodě na tom, aby prokázal, že je odpovědný, že je seriózní a konstruktivní v tomto postupu. A rád bych se zmínil o přijetí dvou zpráv z vlastní iniciativy v březnu 2018 pro návrh Evropské komise, na který jsme očekávali. Potom tam bylo usnesení z května, které umožnilo na základě našich vlastních výpočtů ukázat pravdu ohledně čísel nevždy pravdivých Evropské komise. A potom jsme přijali zprávu v polovině období v listopadu, kde jsme zaujali realistická stanoviska, která jsou vyčíslena, uvedena podrobně podle odvětvových programů. Je to takový referenční dokument. Tam bylo vlastně bezprecedentní koordinační úsilí se projevilo v parlamentu prostřednictvím kontaktní skupiny OVFR, které předsedal samotný předseda Tajany a na základě iniciativy zpravodajů pro VFR a vlastní zdroje, kde se zorganizovala řada set schůzí s odvětvovými zpravodaji. Takže to je ta masa práce, která byla odvedena a ale práce parlamentu tím nebyla ukončena. V posledních měsících vyjednávací tým se snažil vyjednávat v rámci možností s radou, v rámci briefingu a debriefingu Rady pro všeobecné záležitosti a také na schůzi Rady pro neformální eh, v Buchkurešti v eh, minulý měsíc je nezbytné, aby tyto kontakty se ještě zintenzívnily v novém parlamentu. <clears throat> Také jsme se snažili písemně přispívat k těm diskusím, které se vedly v radě. Předkládali jsme komentáře k těm vyjednavacím tématům členům Rady pro všeobecné záležitosti a poskytovali jsme jim specifické konkrétní informace o stanoviscích parlamentu v pracovní a to, jsme, to bylo určeno pracovní skupině Rady pro VFR. U všech těchto prací bych chtěl vzdát hold našim čtyřem spoluspravodajům, protože pokud rada odmítla jednomyslně na konci roku, odmítne na konci roku 2019 schválení těch dvou textů o víceletém finančním rámci, tak parlament na své straně velice pokročil konsistentním, odhodlaným a přesvědčeným způsobem vyjednávací tým ustavený v novém období bude muset převzít štafetu a připomenout radě, ale také komisi, že pravomoci parlamentu ohledně VFR se neomezují na pouhé schválení v polovi, na konci období, když hlavy stát a šéfové státu se tedy shodnou na víceletém finančním rámci. Nebude to tak, že budeme postaveni před hotovou věc a rada summit nesmí být pretext na to, aby se obcházely legislativní postupy uvedené ve smlouvách. Je nezbytné za těchto podmínek, aby se vedla skutečná jednání mezi radou a parlamentem, tak abychom se ujistili o našem konečném schválení a je také nezbytné, aby se respektovaly spolurozhodovací pravomoci parlamentu u odvětových programů a u nařízení a <clears throat> právních textů i přes částečné dílčí dohody, ke kterým <laughs> došlo u některých programů v minulých týdnech, tyto základní principy pro všechna jednání jsou. Nic není dohodnuto, dokud nebude dohodnuto všechno. Z tohoto hlediska jsme se vyjádřili jasně, abychom se vyhnuli schizofrenii, tak výdaje a zdroje musí být řešeny společně, což v praxi znamená, že parlament řekne také ne pokud nedojde k pokroku v oblasti vlastních zdrojů. Protože víceletý finanční rámec a vlastní zdroje, to jsou neoddělitelné součásti dám slovo spoluspravodajům, aby nám prezentovali současnou situaci ohledně víceletého finančního rámce a vlastních zdrojů. Máme tři spoluspravodaje, kteří zde jsou dnes ráno přítomní. Takže možná, že Jan Olbricht by mohl si vzít slovo. Děkuji. Já bych jen rád informoval, jaká je stávající situace z hlediska zpravodajů. Izabel Toma tady bohužel není, ale pokusím se prezentovat její, naši společnou pozici. Celá ta debata o VFR vlastně odpovídá tomu, co jste již řekl. Jsou zde tři součásti. Za prvé debata o VFR a nařízení o VFR. Toto je první věc, ta se týká částek v rozpočtu, týká se všech mechanismů strukturovaného rozpočtu a tak dále. Čili toto je první a základní součást. O tom jsme diskutovali a prezentovali jsme naši pozici v tom usnesení, ale také v naší zprávě průběžné. Tentokrát poprvé parlament předložil čísla v té naší průběžné zprávě a my jsme se snažili eh, jak si převést návrh komise a náš návrh v konkrétní čísla. Čili jsme prezentovali v naší průběžné zprávě konkrétní čísla. Debata o víceletém o nařízení VFR vytváří obecný rámec, ta samozřejmě také probíhají, v radě diskutují o některých těch součástech, ale ještě to jednání není dokončeno, protože tam jsou velké rozdíly a rozštěpenost mezi jednotlivými členskými státy, co se týká konkrétních částek, ale i struktury a otázek, které se týkají například flexibility. Takže toto je ta první věc jak bude vypadat tohoto nařízení. Na konci tohoto celého procesu by to měl být výchozí bod pro ukončení všech odvětvových nařízení v rámci VFR, takže všechno bude záviset na VFR a všichni očekáváme stávající tedy stanovisko rady, což musí být jednomyslné rozhodnutí které už neformálně schválili tedy vedoucí představitele Eh, premiéři evropských států pro, pravděpodobně přijmou politické rozhodnutí na konci roku, v, možná v říjnu, možná v listopadu, potom se bude konat summit a potom tedy bude <clears throat> souhlas Evropského parlamentu. Druhá součást souvisí s tou odvětvovou hm, částí VFR a, a tady v tomto v rámci této součásti. Zde máme takové dvě podsoučásti. První věc se týká jednání mezi parlamentem a radou. Tam probíhají jednání o konkrétních nařízeních v rámci spolurozhodovacího postupu. To probíhá, a některá ta rozhodnutí už byla dokončena, některá jsou ještě částečně dokončena a některá vůbec nejsou ještě dokončena, jako například program CAP, a, e, společná zemědělská politika. Ale potom alespoň jsme od rady dostali parlament dostal dopis, kde rada odsouhlasila s tím, co se odsouhlasilo v rámci trialogu, že to tedy může být bráno jako částečná dohoda. Až ne nějaký částečný kompromis, čili dílčí dohoda. Konečné hlasování, na, které se bude konat příští plenárku v Dubnu, tam budeme mít první čtení parlamentu a v některých případech té sektorové politiky dosáhneme dílčí dohody. Po poté, když jsme dostali eh, dopis této rady s jasnými indikacemi, tedy, že se jedná o dílčí dohodu a třetí součást, to je problém té sektoro, těch sektorových politik v rámci celého toho vyjednávacího balíčku. Tam v radě oni nejprve tedy jak si dali některé věci do závorek, o těch nediskutují diskutují pouze o samotných částkách. Připravuje se tedy pozice rady teprve u, u těchto věcí. To je v naší kompetenci, protože je to spolurozhodovací postup, ale eh, vedoucí představitele hlavy státu vlastně to zaujmou na radě, to z pozici Evropské rady k tomu ale je to něco, co je součástí spolurozhodovacího postupu a zatím se o tom vůbec nediskutuje. A v budoucnu můžeme očekávat, že Evropská rada pravděpodobně by měla dokončit ta jednání na konci roku, pokud paralelně tam nebude trialog s parlamentem. Může, mohlo by to být pouze jednostrané rozhodnutí Evropské rady. Takže pokud by to rozhodnutí připadlo parlamentu, tak já si myslím, že z dnešního hlediska, jakožto zpravodajové, nemůžeme garantovat souhlas parlamentu vůbec, protože tam náš souhlas vyžaduje alespoň úzkou spolupráci při přípravě té pozice. Parlament je teď jiný, než byl před několika roky a zase bude jiný v novém složení. Takže za prvé práce na řízení VFR ještě není dokončeno, protože vyžaduje politickou pozici ohledně rozpočtu. Za druhé, trialogy probíhají, ale nemohou být dokončeny bez VFR a v to, ta vyjedn, ta vyjednávac, ten vyjednávací box tedy, ten se připravuje, ale pokud bude dokončen bez zohlednění pozice parlamentu, tak to bude pouze jednostraná pozice a jedna součást celého toho procesu. Já si myslím, že Izabel by se mnou souhlasila, že my jakožto zpravodajové očekáváme, že pravděpodobně konečnou, konečné rozhodnutí, konečný stav ohledně toho celého toho procesu hmm, můžeme očekávat do konce prvního pololetí, pokud bychom byli optimističtí a pokud bychom byli pesimističtí, tak do konce roku 2000 hmm, do konce roku. Takže vyžaduje to těsnou spolupráci s parlamentem. Pokud tam bude, tak by to mohlo být v prvním pololetí a pokud ne, tak by to bylo až ke konci roku 2020. Děkuji. Děkuji, děkuji ti, Jane. A kdo bude následovat? Pan Levandovský. Krásné dobré ráno. Co se týče vlastních zdrojů, tam nedošlo zatím k velkému pokroku. Co zbývá pro parlament? pro Žerára a pro mě je sladit postoj parlamentu, který je ctižádostivější než původní postoj Evropské komise. A také sladit naši kondicionalitu. A nedojde k MFF bez toho, bez, bez toho, abychom dosáhli pokroku zde. Co se týče setkání 5. a 6. dubna v Bukurešti, Eh, tady bude snaha diskutovat o vlastních zdrojích a já si myslím, že to bude velice vážná diskuse o vlastních zdrojů, eh, protože tady máme mm, určité složky, které jsou proti navýšení. Otázkou je, zda by měl být pozván parlament. Já si myslím, že by to bylo rozhodně doporučení hodné. Já v pátek nemohu být v Bukurešti, nevím, jestli Žerár by byl disponibilní, ale my stále ještě nevíme, jestli budeme pozváni. Kdyby byl Žerár ochoten, bylo by <clears throat> rozhodně doporučení hodného poslat do hlavního města Rumunska, aby ovlivnil diskuse na tom setkání Ekofinu. To je všechno, co vám k tomu mohu zatím říci. Mm, no, že rád nám dá odpověď? Pane předsedo, chtěl jsem poděkovat Janušovi za jeho pozvánku, abych jel do Bukurešti, ale já už jsem bohužel odpověděl. Pro mě je to naprosto nemožné. Já toho hluboce lituji, ale není to možné. Já k tomu nemám co dodat, pane předsedo, protože k tématu vlastních zdrojů vy jste byl v Bukurešti a účastnil jste se posledního zasedání, kde se o tom problému hovořilo. <clears throat> Takže teď já vám vrátím míč a zeptám se, zda tedy vy jste si odnesl něco pozitivního z té schůzky tam v tomto stádiu nemohu říct nic jiného, než to, co jste řekl vy a co řekl Janoš. Pro nás tyto dvě složky jsou propojené. Každopádně tedy pro tento parlament, já netuším, o co rozhodne druhý parlament nový, jak to bude po, nový, po volbách do Evropského parlamentu. Zda tedy se občané budou snažit posílit dobrou logiku lépe než tu špatnou logiku. Mm, aspoň možná, že tady bude nějaký nový prvek, člověk nic netuší v tomto stádiu. To, no, to je otázka, co se stane s Brexitem. V eventualitě, že budeme v tvrdém Brexitu, tak se domnívám, že vlastní zdroje, tedy já mám tedy tu tendenci domnívat se, možná, že se mýlím, že vlastní zdroje budou daleko nezbytnější než kdy jindy, protože budeme čelit nezbytnosti navýšit citlivě příspěvky eh, z jednotlivých států, ale to je jenom můj odhad. Já vám neříkám, že si přeji tvrdý Brexit, abychom měli vlastní zdroje, ale myslím si, že to bude významný prvek v diskusích příštích jak už jste to vyřekli a mohu k tomu říci jenom to, co jste řekli vy, že tyto dvě věci jsou propojeny. Nemůžeme mít víceletý finanční rámec, když nebudeme mít jasno, jak to bude vypadat vlastními zdroji. Takže děkuji, pane zpravodaj. Bude třeba nalézt jiné argumenty, domnívám se, než jenom nějaké přerušení jednání bez dohody. Domnívám se, že pravděpodobnost, že Spojené království ještě pár měsíců zůstane v Evropském parlamentu, <laughs> se jaksi rýsuje více a více. Ne, že bych se tady snažil připravovat nějakou kampaň <clears throat> pro příští dny. No, teď tady máme také pana generálního ředitele DG Bač, který mi řekl, že Spojené království už poslalo šek za měsíc duben. No, dobře, když jednáme o MFF a vlastních zdrojích, dáme k tomu také slovo stínovým zpravodajům. Nejprve pan Fernandeš, ne? Tak paní Gardia Zabal, Taky ne? A já jsem si myslel, že ano. Tak pan Kölmel. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, k všem těm technikám, které tady zazněly. Není třeba připomínat cokoliv jiného. Dovolili mi můj přítel, já bych rád se vrátil k tomu, co řekl Eh, předřečník Gerard po té, co řekl, že doufá, že občané se správně rozhodnou. Občané se vždycky rozhodují správně. Volí ty lidi, eh, které chtějí mít v Evropském parlamentu a musí se to akceptovat. Já to akceptuji. Pak, když tu máme někter, někoho jiného, kdo to neakceptuje, tak, to, tak si vzpomínám na knížku, kde je napsáno a král byl nespokojen se svým lidem a zvolil si lid nový a tak daleko bych skutečně jít nechtěl. Ale teď bych tady rád položil provokativní otázku, protože se tady tak plnými ústy říká, nebude docházet k souhlasu s víceletým finančním rámcem, nedosáhne-li se mm, dohody k vlastním zdrojům. Co to znamená? Doposud máme základ, kde oprávněně, podle mého názoru, na který se odvoláváme, říkáme, že tyto vlastní zdroje nechceme budeme mít další případ Brexitu po Velké Británii, eh, když někdo řekne, my nechceme do toho jít, abychom navyšovali vlastní zdroje, tak řekneme, nemáme žádný rozpočet. Já si myslím, že by bylo třeba znovu zvážit tento postoj. Existují-li dobré argumenty pro vlastní prostředky, tak by měly být přesvědčivé. Nejsou-li tak dobré a přesvědčivé, že se země nechtějí nechat přesvědčit, no tak prostě se nedosáhne pokroku u vlastních zdrojů. To je zcela zásadní otázka, která která by se měla ještě promyslet až do konce. Tak když tady budeme stát bez víceletého finanční rámce, tak co, tak se rozpustí Evropská unie nebo co? Hmm, je tady někdo další, kdo by chtěl k tomu něco připomenout, pan Maňka? Děkuji vám. vlastní zdroje nechceme, protože je tady Brexit, ale proto, že to je náš závazek vyplývající ze smluv. A já bych se rád zeptal na jednu záležitost. Když jsme měli Montyho skupinu, seděli v ní velice kvalifikovaní lidé z rady, z komise i z Evropského parlamentu. A když připravovali nové vlastní zdroje, tak se na to dívali ze všech stran a výsledek, ke kterému dospěli, byl jednomyslný, nebo tuším, že někdo tam měl problém jenom s jedním, s jedním jediným bodem a jinak to byl výsledek jednomyslný. A já jsem dodnes nedostal žádnou odpověď od komise, proč rada a komise neuznali nové vlastní zdroje, které vyplývaly z té komise Montyho. Já jsem slyšel argument, že po analýzách se neuznalo něco jako například uhlíková daň, ale nevím proč. Takže by bylo potřebné seznámit se s těmito argumenty. Vždyť ku příkladu uhlíková daň by mohla splnit tři cíle. První cíl je, že donutíme země tohoto světa, aby měly ekologičtější výrobu a že získáme nový nástroj pro plnění cílů pařížské klimatické dohody. Druhý cíl je, že tímto vlastním zdrojem bychom pomohli našim firmám, aby byly konkurenceschopné ve srovnání s firmami třetího světa, které vyrábějí neekologicky a za třetí mohli bychom mít zajímavé finance do evropského rozpočtu. Takže bych se rád zeptal komise, zda by nám byla schopná odpovědět, proč takové věci byly vypuštěny. My jsme připravili velmi dobré usnesení, Evropský parlament. Ale když někdo něco, mm, jak si komunikuje, je třeba vědět také proč k tomu došlo. A dosud jsem tady žádné argumenty k tomu nedostal. Děkuji vám. Drazí kolegové, kdo další by se chtěl vyjádřit k víceletému finančního rámci a finančním zdrojům? Pan Fernandeš? Ano, pane předsedo, velice rychle. Eh, nejprve bych rád poděkoval čtyřem zpravodajům a politickým skupinám, které pracovaly na tomto tématu. My jsme udělali dobrou práci. Dobře jsme pracovali, dospěli jsme k dobré dohodě před evropskými volbami. Slyšeli jsme radu a rada nezaujala dosud žádný postoj. Co by se mohlo stát do budoucna? rada nezohlední práci parlamentu, rozhodne sama a předloží svůj návrh jak ber nebo nech. A potom bude moci hrát proti parlamentu a říci, No, když parlament nebude souhlasit, tak nám neumožní, abychom měli víceletý finanční rámec, který by vstoupil v platnost před rokem 2021. Musíme být velice bdělí, protože to může být eh, hra ze strany rady, a, eh, ale tady se prostě neakceptovalo to, k čemu došlo. My jsme udělali dobrou práci, splnili jsme ji v dobrý čas a teď, jak řekl, eh, řekli zpravodajové, rada by měla respektovat občany. To znamená, že by měla respektovat parlament a měla by s námi jednat. A v oblasti vlastních zdrojů eh, je třeba být naprosto jasný. Pro nás vlastní zdroje neznamená pouze snížit či dosáhnout nějakou náhradu výdajů národních eh, rozpočtů. Co tím chci říci? Příjmy z vlastních zdrojů by měly podle našeho názoru navýšit rozpočet do, na takovou úroveň, kterou hájí parlament. A ne pouze ke snížení z prostředků, které přicházejí eh, z jednotlivých eh, států. A to mám pocit, že je na radě spíš ta snaha prostě eh, dosáhnout, souč- ponechat současnou eh, úroveň rozpočtu. 1,2% HDP, navýšit to na to, to přece není nic mimořádného. Vlastně to znamená respektovat priority rady samotné. Znamená to respektovat ty mm, částky pro politiku soudržnosti, politiku zemědělství, pro výzkum, pro Erasmus a pro nové priority a 1,3 to není nic mimořádného a je to dobrá metodologie, metodologie součtu. Jaké jsou naše priority a co pro ně dáme? Sečteme to 1,3 a nemůžeme akceptovat opak rozpočtu, který vězí v hlavě mnoha národních států. Dáme 1,0 eh, z národních příjmů HDP a pak možná fond pro vývoj, možná, že fond pro eurozónu k tomu také něco dodá, ale necháme tedy 1,0 a pak uděláme rozdělení mezi prioritami, ale to rozhodně není způsob, jak respektovat vůli občanů, a oslabí to Evropskou unii. A proto mi dovolte, abych ještě jednou poděkoval čtyřem zpravodajům za jejich vynikající práci. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Takže děkuji. Kdo? Ještě další. Možná tedy, že se nám podařilo přece jen mezi těmi 12 a 14 miliardami eh, vlastních zdrojů dosáhnout, protože pokud Spojené království zůstane v Evropské unii, to se musí ještě ověřit. Je to ještě předčasné, abychom spekulovali o těch zdrojích. Já bych chtěl říct, je zde jedna věc, která která mě uvádí jaksi do rozpaků. A to, že jsme nevedli předběžnou debatu, abychom si zjistili vůbec, o jaké Evropě mluvíme. Plánuje se zde rozpočet na roky 2021 až 2026, ale jaká bude ta Evropa v roce 2027? Chceme z ní udělat světovou velmoc? Pokud z ní uděláme světovou velmoc, tak která nebude podrobena Číně a některým dalším zemím, jak tomu často bývá, protože někdy těžce, jak si plníme naše národní rozpočty, tak co by to znamenalo z rozpočtového hlediska? Hlavy státu a vlád co rozhodnou? Já mám dojem, mluvím zde pod kontrolou Jana Olbrichta. Když jsme se setkali s ministry nebo se státními tajemníky, někdy i s řediteli kabinetu vládních, tak jsme měli pocit, že stále opakují to, co už se celé měsíce říká ve vládách, aniž by skutečně mm, měli nějaké předem definované schéma, jako by to jednání ještě v podstatě ani nezačalo. A budili takový dojem, že jak si čekají, že vyčkávají na nějaký soud, na nějakou arbitráž hlav státu a vlád na summitu. Tak hm, pokud se takže je možné, že se potom najednou dohodnou, aniž by nutně zohlednili práci, kterou odvedl parlament. Ne, v roce 2013 jsem tady nebyl, ale mám pocit, že to, co jsme završili, to, co jsme odvedli, je bezprecedentní a je to taková zkouška pravdy. Test ohněm. Až možná, že bude potřeba, aby jednoho dne rada přestala to brát tak, že co se týká rozpočtu, takže parlament se prostě podrobí rozhodnutím vlád. Tak jsem to někdy pocitoval v těch eh, ročních vlastně dohadovacích řízeních. Vlastně na začátku máme svaly, děláme opravdu, máme chce. A když dojdeme k té poslední, nejzaší fázi, tak potom to odhodlání už jaksi se nám nějak ohýbá, už není tak pevné. A vlastně po každé to končí stejně, takže je potřeba, aby jednoho dne to skončilo jinak, nebo mm, aby došlo, aby zde byla prostě určit, i určitá opozice mezi parlamentem a radou. To je prostě cena, kterou musíme zaplatit za to, abychom byli respektováni, aby naše pozice byly brány v úvahu. A ta, ty vlastní zdroje, to je tedy skutečné téma. A když říkáme, že vlastní zdroje porostou nebo zvýší daňovou zátěž pro evropské daňové poplatníky, tak to je možná nejlepší způsob, tedy <laughs> jak bychom propagovali Evropskou unii. To znamená, že vezmeme vlastní zdroje z daní, které neplatí přímo evropští občané, ale v každém případě ono to na ně nějak dopadne. Když se zvýší daně bankám, tak nakonec ti, vypůj, ti co si vypůjčují u bank, to zaplatí. A když například eh, GAFA jiní budou platit eh, daně, tak zase to v konečné fázi se zvýší cenu těm, kteří platí za tu reklamu a potom se to projeví i na těch podnicích, kteří potom někdy budou muset delokalizovat své podniky do Ázie, anebo to dopadne na spotřebitele v konečné fázi. Takže nespekulujme o nových zdrojích, protože podle mého názoru to není ta správná rovnice. Pokud jsou zde vlastní zdroje, tak to je proto, abychom odlehčili tu tyranii toho, té správné návratnosti, kdy tedy každý stát má tendenci srovnávat to, co dostane z evropského rozpočtu formou politi- eh, politi- společné zemědělské politiky nebo fondu soudržnosti a srovnává to s tím příspěvkem, kterým tedy přispívá do rozpočtu. Jsou zde dvě kategorie eh, států, čistí pláci a čistí příjemci. Je zde vlastně nulová solidarita. Takže měl bych takovou chuť říct těm, kteří zde budou zasedat od 2. července letošního roku, tak vlastně by měli pokračovat v tom, co nádherně, úžasně už zahájili naši spoluspravodajové a že to bude zas takový test ohněm pro ně. A výsledek určitě potom bude takovým uznáním parlamentu jakožto instituce, které je skutečně srdcem Evropské unie a její budoucnosti. Možná, že generální ředitel DG Budget by nám mohl vyjasnit některé věci, říci k tomu něco. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si nejsem jist, že mohu něco vysvětlit, ale mohl bych přispět do té vaší debaty, která je velmi zajímavá. Rád bych řekl, že bychom neměli podceňovat roli parlamentu. To je můj první bod. Je jasné, že rada postupuje ku předu svým vlastním způsobem a já zcela chápu, že si kladete určité otázky ohledně toho, ale vaše názory, oni je poslouchají. Ministři velmi dobře vědí, že vlastní zdroje jsou velmi důležité téma pro parlament a že v konečné fázi vaše stanovisko musí být zohledněno. Takže podle mého názoru já vám mohu jen doporučit, abyste pokračovali v tom, co velmi dobře děláte, to znamená, abyste byli technicky připraveni. Vy jste byli první z institucí, která měla pozici podrobnou, vyčíslenou, abyste vyzývali radu, aby se účastnila těch schůzí, které jsou organizovány, tak jak to děláte, protože toto všechno hraje svou roli. Je jasné, že je to jednání, každá instituce má určitou logiku, to není na mě, abych já toto komentoval, ale vy máte svou vlastní logiku, kterou uplatňujete a ta vaše logika, ta je dobrá, ta skutečně má a má dopad. A další věc, to je ta debata o vlastních zdrojích. Toto je velmi důležité a všechny úvahy, které zde vyjádřil váš předseda, předseda ohledně problému s výrazným zví, navýšením vlastních zdrojů, tak jsou samozřejmě pravdivé. Ale vaše pozice je také důležité, důležitá v tom smyslu, že jste vysvětlili, že je potřeba provést určitou reformu toho systému. A zde opět si myslím i přes ty problémy v radě, že kolegové v radě poslouchají, naslouchají vám. Samozřejmě rada obhajuje svou pozici a já si myslím, že nakonec zde máte samozřejmě téma, které je je to oříšek skutečně, vy máte tvrdou pozici a rada to bude muset zohlednit ve, do svých stanovisek. Pak je zde e, věc, kde parlament měl vždy významný vliv na vyjednávání a to je ta flexibilita. Vaši zástupci během neformálního zasedání Rady pro všeobecné záležitosti v Bukurešti to schrnuli a já mohu jen potvrdit, že tento bod, že byl vyslechnut. A toto je velice důležité pro fungování rozpočtu, pro možnost eh, vytvářet evropskou přidanou hodnotu v prostředí, které se mění, tak to je opravdu zásadní bod. Čili i zde vám radím, abyste toto měli dále na zřeteli. A je to váš parlament, který dokázal během eh, midtime review inovovat eh, v této oblasti. Čím, tím vším chci říci, že vaše rol je důležitá. Komise samozřejmě spolupracuje s vámi stejně jako spolupracuje s radou a já doufám, že vaše zapojení, vaše oddanost a vaše akceschopnost zůstane stejná v budoucnosti, i když se změní v eh, složení parlamentu po volbách, protože si myslím, že Evropa vás potřebuje, aby se dosahovalo dobrých výsledků. Děkuji předseda, děkuji pane generální řediteli. Vaše slova jsou povzbuzující a je to uznání Doufám, že naše odhodlání zůstane stejné a vy můžete ho jen jaksi posílit, jen podpořit. Takže ti z vás, kolegyně a kolegové, kteří, budou zased, kteří budete zasedat v parlamentu i v novém volebním období, se dočkáte uznání a povzbuz, neomezeného povzbuzování. Takže důležité je to, je to jako v medicíně, která, kde, kdy, že někdy ty pokroky, ke kterým dochází, jsou skromné, ale důležité je, aby to šlo všechno správným směrem. A to je to, co se vám čeho se vám podařilo, nebo co se vám podařilo zahájit, takže se nezastavujme v půli cesty. A orga, orga, měly by se, měla by se vlastně jen posílit tato naše autorita a odpovědnost v rozpočtové oblasti, v tom by se mělo pokračovat. Jak říkám, je to na dobré cestě a je to velmi důležité pro budoucnost Evropské unie. Takže znovu dávám slovo našim spoluspravodajům. Tentokrát začneme s pravodajem pro vlastní zdroje. Jestli můžete ještě 10 minut hovořit, ale bylo by to dobré, kdybyste se omezili na 10 minut, protože další téma na pořadu jednání nám začne v 10 hodin, tak prosím. Très bien. Monsieur Depré. Uh, président. Pane předsedo, pan Depré, já budu hovořit pomalu. De manière telle que... Tak, aby mě všichni dobře pochopili. Takže my jsme se zde vzájemně pochválili. Myslím si, že ta chvála je odůvodněná, protože jsme pracovali opravdu seriózně, jak jste řekl. V roce 2013 jste zde nebyl, ale na základě impulzu některých kolegů jsme odvedli serióznější práci než ta, která byla odvedena předtím. Já jsem pozorně poslouchal generálního ředitele a dosud zde nezazněla jedna věc. A to, i když nejsme zcela spokojeni s obsahem toho návrhu, tak návrh komise pro jednání je návrh, který byl dobrým základem pro diskusy pro nás. A v tomto směru zde byly naplánovány ty dvě části. Nebyla tam jen ta část o eh, o, obrana, ale potom také ta část vlastních zdrojů. Takže toto všechno, i ten dokument, ten návrh nám pomohl parlamentu dosáhnout té kvalitní pozice. Potom je zde jedna věc v tom, co eh, říkal kolega Kelmel před chviličkou. A to bych zdůraznil. Já se domnívám, že nové vlastní zdroje, se to taky říkal, by neměly sloužit jen ke kompenzaci případného odchodu, odchodu Velké Británie, ale je zde jedna zásadní věc pro parlament, co se týká vlastních zdrojů, a to je něco, co jsme my navrhli, když se říká, že v nějakém sedvětví, například zdaň společnosti, kde byla konsolidována společný základ daně a v rozpočtu Evropské unie část těchto výnosů má, určitý mechanit, má určitou mechanickou podobu. Výhoda vlastních zdrojů je, že každý rok nemusíme vyjednávat financování celého rozpočtu s členskými státy. Je zde stále větší část, která mechanicky vyplývá z výběru určitých daní pokud to pokud se udělá například modernizace DPH, jak je to naplánováno v návrhu komise, tak zde bude automaticky vyšší příspěvek, vyšší výnos když to zítra uděláme z daní společ, z obchodních společností nebo z výnosu z ETS, tak mechanicky nebo automaticky tam bude část příspěvku do toho rozpočtu, která vyplývá z rozhodnutí, která se nebudou muset znovu vyjednávat a přijímat každý rok o mm, každém centu. centu. To je to, pane Kelmele, co je také zajímavé u těch vlastních zdrojů. A v každém případě je zde jedna věc u vlastních zdrojů a to, že odchod Britu bude mít automatický dopad na určité rabaty. Ty už nebudou odůvodněné. Takže některé věci se budou muset tedy stát a refu, Reforma vlastních zdrojů je důležitá než takovéto vyjednávání, obchodování mezi jednotlivými státy, že se musí kompenzovat to či ono. My jsme zastánci skutečné rovnováhy, tak aby členské státy neměly disproporční příspěvky podle jejich obecné ekonomické situace. Jak víte, a tím ukončím, doufám, že jsem vyčerpal těch pět minut skoro. Takže situace je taková, že nebudeme mít to privilegium, že zůstanete náš předseda v příštím volebním období, takže bych chtěl si také kolegům, že nebudou mít to štěstí nebo neštěstí, že mě nebudou už mít jako kolegu ve výboru pro rozpočet, ale chci je ujistit, chci jim poděkovat za kvalitní spolupráci a za tu práci, kterou jsme odváděli. Toto je to, co jsem chtěl zdůraznit předseda. Děkuji. To nechte si ještě ta přání na 5. července. Tak, tak další spolupráce. Takže za výbor ITRE Budeme mít čtyři minuty, dvě minuty na vlastní zdroje a víceleté výhledy. Takže z posledního kola jednání mezi parlamentem a radou a v období 2015 a 16 to bylo vlastně naposledy, kdy se nám podařilo, já jsem byl v příslušném výboru, navýšit rozpočet o 3,5 miliardy eur. To bylo naposledy, kdy uh, došlo k opravdovému nárůstu, ne příliš vysokému, ale byl to nárůst prostředku, což vyplynulo z jednání. To bylo pro víceletý finanční rámec 2007 až 2013 a v posledním kole za nátlaku pana Camerona bylo zapotřebí rozpočet zflexibilnit. Bylo to pouze o flexibilitě a ne o navýšeních a vedlo to tedy k těm vlastním zdrojům vedenými skupinou Montyho. Takže jak by vypadala ta jednání bez Camerona a bez toho nátlaku či neochotě, to je otevřená otázka. Nicméně měli bychom naléhat a naše podmínka je jasná. Důvod pro tuto podmíněnost je náš odůvodněný mm, postoj a tedy potřeba prostředků, musíme aktualizovat to téma o vlastních zdroji ve prospěch jednání. To je jediný velice jednoduchý důvod a to by mělo vést tedy následně i snížení z příspěvku z hrubého domácího produktu. Děkuji. Děkuji vám, Jane. Já to chápu tak, že v tom prvním kole jsme učinili oficiální prohlášení, a řekli jsme, co si opravdu myslíme. Ale ještě jsou tu dvě věci důležité. V první řadě Brexit. Pokud něco v nadcházejících dnech půjde špatně, tak celá ta rozprava o víceletém finančním rámci bude jiná. Měli bychom si toto uvědomit, protože to se týká všech těch otázek ohledně rozpočtu po roce 2020. Eh, řekněme, co když Spojené království zůstane v EU ještě rok či dva, tak celý ten víceletý rámec bude jiný. Zase tady vyvstane ten rabat a podobně, takže musíme být připraveni s alternativním řešením pro celou tu rozpravu ohledně VFR. A druhá věc, já jsem se také snažil v tom posledním debriefingu s rumunským předsednictvím vysvětlit, že ne všichni ministři za předsednictví si uvědomují, že parlament se poučil a je odlišný než ten před několika lety, i než v tom roce 2013. Nyní je to úplně jiné. My už máme zkušenost, že prostě tady eh, se říkalo, berte a jděte. Kdyby to eh, tehdy rada nepřijala, tak by to dál neprošlo. Ale nyní, tedy příští rok, to už bude parlament rok po volbách a ne rok před volbami. A to také změní postoj parlamentu. Parlament bude ochoten více riskovat. A za druhé, na radě si neuvědomují, jak složité je dosáhnout společného postoje na úrovni parlamentu. Oni si myslí, že to je jednoduchá věc, že prostě jen tak měníme postoje, ale i mezi nimi mají odlišné postoje, i mezi námi jsou odlišné názory a je extrémně složité dosáhnout společného postoje uvnitř parlamentu mezi různými politickými skupinami. A vy velice dobře víte, Jaké eh, kompromisy jsme museli učinit, abychom dosáhli společného postoje? No a dále pak jdeme do rady, ti jednotliví odvětvoví zpravodaj a k čemu tam dojde. Tam jsou ty... Mm, a tam jsou ty texty v závorkách a, a je to všechno se to zkomplikuje, takže i situace u nás je odlišná. Musíme jim vysvětlit, že dosáhnout společného postoje není vůbec jednoduché. Nejenom přijít a říct, o tom to nebudeme hovořit, ale co to znamená, nebude se o tom hovořit, jaké je to pak rozhodnutí. Je to součástí toho jednacího balíčku. Takže já jsem předsednictví řekl a budu to opakovat a nepřekvapilo by mě, kdyby pak přišel s těmi závorkami i parlament a řekli bychom, toto jsou naše závorky, tyhle jsou vaše a když o tom nebudete chtít mluvit, o tom to nebudeme my chtít mluvit a jaký bude výsledek. Musíme mít velice jasnou vyjednávací pozici u těch jednotlivých odvětvových textů, tam by ten postoj z naší strany měl být jasný vůči radě. My jsme to řekli i zpravodajům za parlament a nám se totiž podařilo mezi sebou vzájemně skoordinovat práce ti jednotliví odvětvoví zpravodajové z různých politických skupin. A ta situace po volbách bude prostě odlišná a já si myslím a doufám, že ani v parlamentu nebude jednoduché přijmout jakékoliv řešení. Ne, aby byli proti, ale aby se snažili uh, předložit lepší řešení a ono opravdu v parlamentu také není jednoduché dosáhnout kompromisu, ani na radě to není jednoduché. A my, ostatně jak řekl i pan ředitel, že má pravdu, že i rada velice pozorně čte naše dokumenty a čím dál více si uvědomují tedy, jaké, jaký je ten postup. A poslanci, to je poslední věc, jsou členové politických stran, které jsou zastoupeny ve vládě anebo v opozici, my nejsme něčím takovým, izolovaným ostrovkem, protože my přicházíme z konkrétních politických stran a členové parlamentu vlastně představují stejný náhled jako zástupci politických stran, takže rada by toto všechno měla pochopit. Ona je to taková složitá politická hra, ale já jsem není optimističtější. Myslím, že jsme pokročili, už se více chápeme a jsme připraveni nalézt ten postoj, jak um, tu eh, již někdo řekl, my nechceme zablokovat úplně VFR, to ne, to by nebylo zodpovědné, musíme mít rozpočet, ale my to velice dobře víme a nejsme naivní, že rozpočet začne v roce 2021. Náš návrh byl před volbami a když to nebude před volbami, tak to nevadí. Ale nyní už je tu konec 2020, to bude rok po volbách a to je důležité. A parlament bude vědět, že bude mít čas od začátku 2020 do konce 2020. A to bude to období pro tu politickou hru. Děkuji. Bien sûr. Ano, jistě. No, mm, vlastně eh, příčinou toho rozdílu mezi radou a parlamentem je, že parlament se stará každý den o Evropskou unii, zatímco na radě Máme ministry, kteří se starají nejprve o vnitrostátní záležitosti a čas od času se sejdou, aby hovořili o Evropě. Mm. A jedná se většinou rozpočet ale, ale a právě proto nedochází eh, k tomu, že máme prostě, že nemáme, nedochází k tomu, abychom měli slušný rozpočet 1,0 eh, hrubého ADP, no to přece není nic moc. A velká výzva, které bude čelit parlament, je bez pochyby, usnadnit, proto abychom poskytli větší konzistentnost eh, rozpočtu, abychom převedli prostředky, které jsou špatně využívány ve vnitrostátní míře do evropského rozpočtu, abychom ukázali, že evropská přidaná hodnota neznamená navyšovat veřejné výdaje, ale převést výdaje, u kterých členské státy nemají kapacitu, aby je efektivně využili a že ty by měly tedy přejít do evropského rozpočtu. Ukončíme hm, tento bod o víceletém finančním rámci. Ale myslím si, kolegové, že vy můžete být hrdí na to, k čemu jsme dospěli demokratickou cestou Nakonec jsme nehlasovali o rozpočtu 2021 až 2027 před volbami, protože ti, eh, kteří budou kandidáti, musí také vybírat alternativy a nemohou jít před vol, do voleb a říci, eh, volte si, koho chcete, ale um, budou to poměřovat tím, jak se budeme asi stavět i k tomu rozpočtu. Teď si vyslechneme prezentaci studie, kterou navrhl Jens Geier, která se zaobírá tím, jakým způsobem eh, rozpočet Evropské unie financuje inovace. To je nesmírně významné téma. Jens Geier se k nám připojí za několik minut. Budeme tady mít paní Rubio z Ústavu Jacques Delors z Paříže a Martu Pilaty z Evropského centra pro politiky inovace 2010 komise zapsala jako největší prostředek, kterým disponujeme, abychom vyřešili základní problémy, kterým čelí naše společnost, ať už se jedná o klimatické změny, mm, nedostatek energie a efektivita využívání vlastních zdrojů a čelení také zdraví nebo mm, problematice zdraví či stárnoucí obyvatelstva. Co se týče strategie 2020, jakým způsobem se tato strategie projevila v evropských financích a jaké poučení z toho můžeme vyvodit. Máme tady tady experty, budou mít maximálně 15 minut na prezentaci a potom budeme mít zhruba půl hodiny na to, abychom o tom diskutovali. A kdo bude hovořit jako první? Bude to Madame Pilaty? No, bude to Madame Rubio, takže Madame Rubio, máte slovo. Já budu mít prezentace v angličtině, protože všechno to máme připraveno v angličtině. Děkuji vám za pozvání, abychom představili tuto studii. Tu studii vypracoval Institut Jacques Delors a EPC a příslušný institut v Berlíně. A záměrem této studie bylo zhodnotit, jak stávající evropský rozpočet, stávající VFR podporuje v tomto období inovace, konkrétně za Horizon 2020 také hodnotit inovace v návrhu komise na období 2021-2027. No a na základě této analýzy také tu máme doporučení abychom vylepšili využívání financování eh, v nadcházejícím víceletém finančním rámci. Máme tu takových pět úkolů. Požádali jsme, aby se odhadlo množství evropského financování přímo či nepřímo poskytnutého na podporu inovace. Dále jsme se zabývali synergiemi mezi různými zdroji příspěvků v evropském rozpočtu, také hodnocení fungování a dopadu evropského partnerství na podporu inovace také zabývat se roli evropských finančních nástrojů a rozpočtových záruk na podporu inovace a pak také analýza přístupu k inovacím ve víceletém finančním rámci komise na nadcházejících období. Studie byla provedena v období leden až březen tohoto roku, zakládala se v kombinované metodice Eh, revize příslušné eh, literatury, také hm, výzkum nejrůznějších textů, hodnocení politické dokumenty. A pak proběhlo také 30 eh, setkání s úředníky Evropské komise, investiční banky, úředníků EIF, členů účetního dvora a zástupců OECD. Na jaké problémy jsme narazili? V první řadě jsme si uvědomili, že neexistuje společné vnímání inovace ohledně tedy možných rozpočtových dopadů. Takže prvním hlavním úkolem pro nás bylo eh, ustanovit nastavit takový rámec pro ten samotný koncept i pro tu metodiku ohledně screeningu, tedy rozpočtových inovativních programů. Takže jsme museli nadefinovat inovaci, podívali jsme se na manuál z Osla v rámci OECD, ten tam má definici, ale považovali jsme ji za hodně subjektivní, obšírnou, protože ji tu definuje jako jakékoliv změny které eh, si vyžadují jakousi novost při přijímání, takže jsme přišli s jinými termíny a rozhodli se, eh, na ty novinky představují pouze aktuální stávající změny v odvětví nebo v politické oblasti. No a zabývali jsme se možnými tedy finančními eh, kroky, buď tedy mm, takové, které přímo či nepřímo financují eh, výzkum eh, příslušné kroky, protože to je důležitá součást evropského rozpočtu. Předtím, než se zkomerční ty inovace, tady vidíte těch pět kategorií, a, a pak jsme tam připojili ještě podporu inovativních firm to je samozřejmě důležité. A pak také určité metodické volby pro kategorie přímého financování, výzkumu a vývoje. Vyloučili jsme toho, ale, z toho ale základní výzkum co je třeba brát v potaz. Takže uplatnili jsme tuto metodiku, abychom analyzovali velkou většinu evropských rozpočtových programů, které podporují inovace. Ovšem Byly to takové pouze odhady tohoto inovativního financování založených na dostupných údajích a příspěvcích. Na co jsme se zaměřili? Financování které by mělo podporovat inovaci, tak o, u toho jsme zase nemohli úplně prověřit vše až do konce. Prostě zaměřili jsme se na ty nejrozsáhlejší, nejzákladnější rozpočtové programy, které jsou označeny jakožto programy, které podporují inovaci. Takže jaký je výsledek naší analýzy či odhadu? My jsme dospěli k tomuto číslu 150 miliard na podporu inovací ve stávajícím VFR, což představuje víceméně 14 z čeho 62 miliard pochází z horizontu 2020. Vidíte, že to není veškerý rozpočet horizontu. A 53 miliard z ERDF a 33,3 miliard z dalších evropských programů. Také jsme se na to podívali sektorově a zaznamenali jsme, že z toho horizontu 2020 většina je podpora pro energetiku, dopravu a klima, také vesmír, ale máme tu také zemědělství a rybolov, venkovský rozvoj, společnost a zdraví a bezpečnost a obrana. Tady ta příslušná čísla a tabulky najdete v samotné studii. No a následně jsme se věnovali synergiím. Snažili jsme se analyzovat to, jak ty různé zdroje financování se doplňují, zda jsou koherentní, zda mají stejné záměry. A u těch synergií jsme se zaměřili na dva hlavní zdroje financování, na Horizon 2020 a ESIF a konkrétně ERDF. Tam došlo k podstatnému úsilí z posledních let, aby se navýšily ty synergie, aby se změnily i příslušné legislativní texty aby i ty samotné strategie zahrnovaly vize lepší koordinace a lepšího využití i té obálky z ESIFu pro jiné financování. No a podle naší analýzy, což vyplynulo i z těch interview, že tady ta snaha je hodně omezená z celé řady důvodů, protože existují různá omezující nařízení. Také je tu nedostatečné obeznámení s tím, co Eh, eh, může poskytnout Horizont a jiné fondy, že ty příslušné, eh, řekněme, správní orgány nemají dostatek znalosti o tom, co mohou využít z Horizontu a z jiných fondů. A pak také odlišné geografické pokrytí. Většinou RDF spíše směřuje do regionu, což zase nemůžeme říct to samé o Horizontu. Takže tady je právě složitá ta otázka synergii. No a pak jsme se zaměřili na další programy a zaměřili jsme se na to z hlediska těch eh, několika společenských eh, výzev. Zaznamenali jsme jich sedm já samozřejmě jsem neměla čas všechny ty závěry za jednotlivé výzvy tady rozepsat, ale jsou tu takové tři hlavní zjištění a ty závěry ostatně najdete v té samotné studii. Takže tři taková zjištění, že je tu ještě hodně neodkrytého potenciálu na rozvinutí té inovativní financované inovace v horizontu. Oblasti jako doprava, energetika, bezpečnost, například Connecting Europe Facility na podporu inovativní technologie, která nebyla financována z horizontu, nebo využití ESF. Toto jsou věci, které se někdy zmiňují v těch preambulích, v těch úvodních textech, zmiňují se jako potenciál, ale v konečném důsledku se nerealizují tak, jak by to mohlo být. V dalších oblastech tu máme náznaky slabé koordinace mezi těmi centrálně spravovanými programy, mezi Horizontem 2020 a REDF. Hodně se to objevuje v zemědělství, že je tu nedostatek znalostí o tom, na co se jednotlivé regiony rozhodly specializovat, třeba smart technologies a podobně, které oblasti si přejí financovat. A pak u některých konkrétních případů dochází také k překrývání a duplikacím konkrétních oblastech, jako je kyberbezpečnost a příslušný, příslušná výzkumová oblast. V případě evropských partnerství na podporu inovace jsme byli požádáni, abychom zhodnotili, jak funguje toto partnerství. Jak víte, existuje celá řada těchto druhů partnerství, minimálně pět druhů kategorií, které se používají na podpor inovací a jsou sponzorovány ze strany EU. Máme tu Evropskou technologickou platformu, dále společnou technologickou iniciativu, veřejno-soukromé partnerství, pak jsou tu ty takzvané KICS, znalostně inovační komunity a pak jsou tu EIP. My jsme neměli čas zhodnotit fungování eh, všech odlišných platform pro partnerství, tak jsme se rozhodli zaměřit na ty, které dostávají příspěvky z rozpočtu. To jsou ty společné technologické iniciativy a veřejno-soukromé partnerství. Ony jsou odlišné jsou to takové odlišné modality intervencí z horizontu 2020, tvoří jeho součást, jsou implementovány prostřednictvím těchto partnerství a v případě KICS, znalostně inovační komunity, ty jsou přímo e, financovány Evropským inovačním technologickým institutem. No a je to důležité, že dostávají 21,5 e, financování z horizontu. A tak jsme se, vzhledem k tomu tedy, že máme málo času, tak se pokusím to tedy jenom zhrnout a budu směřovat k závěrům. Takže první závěr je ten, že tu máme přes stovku takovýchto veřejno-soukromých partnerství. Některé se překrývají nebo pracují na základě stejných eh, témat. Druhý závěr možná ten hlavní závěr tady není úplně podepsan, popsán, že tedy se jim ano, podařilo splnit záměr, že jsou tou hybnou pákou, že mají ten příslušný efekt, ale je to také riziko takového zablokování, že třeba jednomu takovému mm, nástroji se to nepodaří úplně odblokovat, No vzhledem k tomu, že ty výzvy či ta příslušnost nebo ty záměry v EU se mohou měnit, někdy je to těžké, eh, ten příslušný blokovací efekt eh, prosadit i ohledně toho financování. A třetí závěr ohledně té znalostně inovační komunity, tady je za velice důležité opravdu objasnit tu hlavní hodnotu, tedy ten znalostní trojuhelník a prokázat tuto nové propojení mezi vzděláním, výzkumem a inovací a také, že jsou tu na podporu inovativního trhu a je důležité, aby se staly z dlouhodobého hlediska finančně nezávislé, že mají tedy tu podporu z eh, institutu EIT No je důležité tedy, jak ty dva záměry se mohou doplňovat. Dále, síťové a strukturální účinky, tady ta významná úloha těchto zdrojů financování je, že mohou pomáhat vytvářet ty nezbytné sítě, zapojují soukromé i veřejné aktéry, že je takto propojují, nicméně naše zjištění vedou k tomu, že ano, k tomuto dochází, ale těžko se něco takového poměřuje. No a v neposlední řadě, že by to měla být taková lepší interakce mezi všemi těmi inter, eh, programy z tohoto rámce finanční záruky a nástroje na podporu inovace, tedy to, do jaké míry ta rozpočtová podpora může vést k opravdovým tržním nástrojům. Tak tady nejdůležitější součást podpory pochází z EFSI, e, druhá důležitá položka je takzvaný InnovFin a pak jsou tu finanční nástroje se sdílené zprávy. Um, analýza prokázala, že toto fungovalo dobře, když to ostatně srovnáme s předchozím obdobím 2007 až 2013, eh, Tehdy Inofin byl vlastně něčím novým, nyní se rozrostl a pak samozřejmě vytvoření EFSI vedlo k mnohem většímu objemu na podporu výzkumu a vývoje. Nicméně pak je tu také prostor pro zlepšení i v tom nadcházejícím programovém období. Pak eh, zacílení toho eh, Inofin SMEG. Tady jsme zaznamenali, že je zapotřebí se více zaměřit na inovativní malé a střední podniky a zajistit koordinaci na národní úrovni. A mm, ostatně, jak podotkl účetní dvůr, my jsme zaznamenali, že některá část podporu, podpory směřuje do málo inovativních podniků. A pak jsou tu tedy ty národní režimy, jsou podobné jako tyto režimy SMEG, ale ne, ne, nemají zas takovou finanční podporu a neexistuje mezi nimi nějaké propojení. Tak, co dále vyplývá z našeho uh, zjištění. Inofin byl vytvořen v roce 2014, EFSI v roce 2015, takže došlo k určitému překrytí. V podstatě to byla součást projektů, které byly financovány přes EFI, Inofin a pak tedy z EFSI a bylo zapotřebí zabránit těmito druhům překrývání. A tady bych chtěla říci, že jsme se rozhodli více využívat Inofin pro ty rizikovější druhy inovací. Nyní tu máme hodně společných produktů, které jsou spolufinancovány z EFSI a z Inofin a Inofin se snaží poskytnout tu první část podpory produktu, tu rozsáhlejší podporu pro ty rizikovější investice. Ale zda je tu schopnost eh, podpořit ty vysoce rizikové návrhy v budoucím víceletém finančním rámci a užívat stávající režim, eh, těch záruk, protože to je ta výhoda Inofinu, že je to na 100% financováno, to znamená, je to velice užitečný nástroj pro to, aby se používal eh, jako taková rezerva pro ty první výplaty Eh, nicméně vzhledem k tomu, že to bude jeden jednotný režim, bude tu větší marže pro různorodost těch zdrojů, tak by to neměl být problém s tou nadálou podporou těch rizikovějších eh, produktů a následně to směřovat k těm nízkorizikovějším projektům. Třetí naše zjištění je, že je tu nedostatečná podpora pro vysoce inovativní firmy v té expanzivní fázi. Ano, uvědomujeme si, že Evropa musí více podporovat těm vysoce inovativním druhům inovací, druhům návrhu a projektů. Nicméně Evropská rada pro inovace tak ty podporují zejména ty, tu generaci start a startupů v oblasti vysoce inovativních produktů. Nicméně, jakmile jsou tyto produkty vytvořeny nebo ty dané podniky jsou usazeny, zaběhnuty, tak je těžké je takto zachovávat pouze na úrovni toho tržního eh, financování, takže by bylo dobré mít nějaký nástroj, který by toto financování podpořil. A pak, co vyplynulo také z některých pohovorů, že implementační pravidla na ty mm, produkty střednědobého horizontu jsou velice komplexní a detailní. A ještě než se dostaneme k doporučením, tak stročně zmíním, jaký je tady postoj k eh, inovativnímu financování ze strany komice. Uh, v první řadě máme tu větší objem financování, když se zaměříte na rozpočet, tak konkrétně ta částka na inovace a digitální oblast byla navýšena o 43 to znamená více prostředků pro VFR, pak je tu větší zaměření na opravdu špičkové, eh, tržně zaměřené druhy inovací takové radikální inovace. Tady v této oblasti je třeba se opravdu vynasnažit a to ostatně i to, no, co vytvořilo pozadí pro vytvoření Evropské inovativní rady. Také eh, větší strategické zaměření na vytváření misí, to je to eh, strategické vedení z hora dolů ohledně mm, výzkumu Dále je tu vůle, ano, posílit ty synergie mezi programy, ale když se zaměříte na příslušná nařízení, a to je jedno z těch našich zjištění, tak to není moc synergie, co se týče posílení pravidel, takže bychom se měli více snažit uh, usnadnit ty synergie i prostřednictvím legislativních textů a pak také vůle eh, vypracovat to vhodné prostředí pro partnerství v rámci inovací na úrovni EU. No a naše závěrečná doporučení. Vypracovali jsme jich šest. V první řadě Doporučujeme zejména komisi, aby se zabývala možností na vytvoření metodiky pro sledování položek z rozpočtu na podporu inovace. A pro toto potřebujeme metodiku, tu zatím nemáme. A navíc, tak nepotřebujeme něco velice konkrétního, něco jako pus, už existuje v jiných politických oblastech. Prostě něco, co nám pomůže dospět k tomu, že řekneme, toto je financování pro inovace, toto není inovativní financování, co bychom tak nějak mohli uplatnit do těch všech evropských programů, a kde se v těch legislativních textech jasně stanoví, co jsou ty inovativní záměry a, a jak tím procházet. Druhé takové doporučení je zavést takový postoj, který bude zaměřený na dopad u všech těch druhů evropského inovativního financování, protože se jak si tady poskytuje financování, ale není způsob, jaký můžeme zjistit, že to mělo opravdu ten zásadní radikální transformační dopad, že to k něčemu vedlo v té oblasti inovací. Takže navrhujeme, aby se to doporučilo, že se v tom doporučení jasně zdůvozní, jaké jsou očekávané dopady tohoto financování a prostřednictvím jakých ukazatelů se tento dopad zhodnotí. Za třetí, doporučujeme, aby se opravdu více podporovaly synergie mezi různými evropskými finančními programy, včetně tedy poskytnutí relevantního legislativního základu. Za čtvrté, také doporučujeme přehled takových rámcových podmínek, protože v mnoha politických oblastech jsme zaznamenali, že to financování nebylo tou hlavní hybnou silou, ty pobídky k inovacím, byl ten politický rámec u energetiky a klimatu, tam je to jasné, jsou tu stanovené povinnosti pro energetickou efektivitu, což nutí jednotlivce i firmy, aby se snažili být inovativní a snižovat energetickou intenzitu. Tady máme na mysli třeba zemědělství, obranu nebo bezpečnost, že tam by měly být být stanoveny ty obecné přehledy toho rámce podmínek. A za páté propojení evropských druhů partnerství ve výzkumu eh, s misemi, aby se navýšilo ten strate, tento strategické zaměření a zaměření se na opravdový dopad, aby se omezil ten blokující efekt a když nejsou relevantní ta partnerství, tak se prostě mohou ukončit a v neposlední řadě znovu nadefinovat ty evropské nástroje, aby se lépe zareagovalo na stávající změny, to znamená vytvoření nových technologických druhů podpor malým a středním podnikům, také zapojení toho SMEG. Jsou tu vysoce inovativní podniky, které dostávají podporu na úvodu, ale pak nemají podporu na to, aby se dále rozrůstaly. A pak také zhodnocení toho, zda vlastně je tu podpora pro ty vysoce rizikové radikální druhy inovací, anebo zda je třeba za, ten, za tímto účelem vytvořit něco úplně nového. Děkuji vám za pozornost. Merci, madame. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za vaši velmi jasnou prezentaci i za vaše doporučení. Včera večer jsme hlasovali o Invest EU. Má to nějaký dopad také v těch doporučeních, pane zpravodaji Gajere, který jste vyjádřil přání, aby tato studie byla zadána. Možná, že vy byste mohl nejprve učinit pár poznámek, připomínek za vaše stranu. Ano, ano, děkuji vám, pane předsedo, velice rád to učiním. Základní myšlenkou, kterou jsem měl, když jsem společně s dalšími dělal takový náčet pro studii, bylo zaobírat se tím a prošetřit, eh, jak na prostě odhledě od všech programů, které známe, eh, mají ještě nová eh, potenciál pro mm, investice takový skrytý. Když rozhodujeme o programech z fondů, a, tak musíme potom taky dokládat, co je cílem a zda se nám těch cílů podařilo dosáhnout. A ta základní idea, která tedy vězela, v zadání této studie byla eh, zviditelnit další potenciály pro investice mimo, které můžeme nalézt mimo ty programy, které všichni známe. Tato studie podle mého názoru nám dodala skutečně cenné informace a, a to považuji ještě za důležitější, méně možná pro naši práci v tomto výboru, ale například pro práci ve výboru ITRE, dát informace o tom, co by mohla podniknout komise proto, aby zviditelnila i ona další potenciál pro investice protože máme nějaké programy, kde nelze investice měřit, protože nemáme parametry a to je důležitá informace z této studie. A měli bychom se obrátit na komisi, aby rozvíjela takové parametry, aby to měřitelné bylo. Také bych považoval za důležité, ale to je jako nová myšlenka, na kterou bych vůbec byl nepřišel bez této studie, kdybychom přemýšleli o instrumentářích, jak využívat potenciál investic, který se skrývá v legislativě, kterou děláme, zda bychom i proto mohli nalézt nějaké parametry. Já si myslím, že to je velice cená informace vyplývající z této studie, protože otázka, čí pokrok to je, čí inovace to je, co dosáhneme eh, na inovacích, v jakých společenských krocích, v jakých investicích, to je významná společenská debata. Když se podívám na kolegyni Vezle, která s kterou jsem se zaobíral kontrolou výboru rozpočtu, pardon, kolegyně Gresle, tak i pro tento výbor by to byly cené informace. Prostě v těch výborech, eh, kde eh, se zaobíráme formulováním legislativy, ale také programu, programy. A také vlastně, když se z povahy naší práce musíme tázat, co dosáhneme tím či oním krokem a je tento zákon, když uvažujeme o inovacích, je nezbytný, užitečný, podpůrný, jak bychom doufali. Proto se domnívám, že to je pro naši politickou práci nesmírně důležité a že prostě bychom tady mohli nalézt celou řadu podnětů na této cestě, kterou nám načetla studie. synergie, synergie považuji za důležitý bod a také ta informace o mm, propojení public-private partnership, čili propojení soukromo veřejného financování. Pro mě ta studie je nesmírně podnětná. Mm, našel jsem tam spoustu myšlenek, které využiji ve své politické práci a o nich bych chtěl dál diskutovat. Děkuji vám mnohokrát za to. Děkuji. Eh, kdo další si přeje slovo? Děkuji, děkuji vám mnohokrát za eh, tuto jasnou studii. Dva body, eh, které byly na snímku 10, na slajdu 10, jsou nesmírně významné. A to je nedostatek koordinace s národními schématy a ten druhý pochybnosti týkající se kapacity pro udržení či zvýšení projektu s vysokým rizikem, když se jedná o inovace. Když se podíváme, jedním z důvodů, proč můžeme pokulhávat za inovacemi, Eh, v USA a v Číně je právě toto a poukazuje nám to i informace o tom, co bychom mohli dělat. Nejenom tedy rizikové nebo vysoce rizikové investice, ale také ten časový horizont pro tyto vysoce rizikové investice. My všichni víme, že máme celou řadu startupů, ale máme veliký problém s tím, aby se startupy dále rozvíjely, Mm, a teď máme dostatečně zkoumání toho, jak rychle zase zanikají, tak jak rychle vznikají a co bychom mohli pro ně udělat. Merci. Děkuji mnohokrát. Prosím. Uh, thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Zajímavá zpráva, srozumitelná a myslím si zpráva která má mm, řadu zajímavých podnětů pro práci na rozpočtu v příštích let a doufám, letech a doufám, že se toho chopí Evropský parlament, ať už tady bude eh, Velká Británie nebo ne. Na vteřinku bych se zastavil od toho, Eh, alespoň jedna věc, o kterou byla Velká Británie zcela srozumitelná a jasná v jednáních o Brexitu, je přání Velké Británie, aby byla spojena s horizontem 2020, eh, který jsme zahrnuli do našich vyjednávání o víceletém finančním rámci s radou. A ten, to rozpočet bude větší, než by byl jiný. Ano, ale musíme prostě vědět, eh, co se stane dál, ale jistě to stojí za zmínku v tomto kontextu. Dvě oblasti mě tady zaujaly. To první to je povaha rozpočtu a jakou úroveň by to mohlo přispět k inovacím, těch 7%, zdá se mi, že to by mohlo být i navýšeno. A potom také povaha regionální politiky a politiky soudržnosti jakým způsobem toto může podporovat inovace. To je něco, eh, čím bychom se všichni měli blíže zaobírat. Všichni bychom se měli snažit zajistit, aby tento typ investic byl inteligentní, podpůrný, vizionářský a také udržitelnější než jiné tradiční investice v těchto oblastech, eh, kde to bylo orientováno do infrastruktury a ne vždy to bylo jaksi udržitelné. Mm podívat se, zda potřebujeme investovat do cestování, když nemusíme cestovat například. to je potenciální oblast, kde bychom se mohli podívat na inteligenci tohoto rozpočtu. Ale vracím se zpět k tomu bodu a to je jeden z klíčových bodů. Moje předřečnice na to právě poukázala. My jsme dobří v inovaci a výzkumu v Evropě, ale ne vždycky jsme tak dobří, abychom opravdu dobře vytěžili tyto investice a výzkum u nás v Evropě. E, promítlo se to v celé řadě diskusí, kterých jsem se účastnil v posledních rocích. E, ten kapitálový průmysl v Evropě je podvyvinutý ve srovnání s jeho ekvivalentem ve Spojených státech a e, například státním kapitálem, jako zejména tedy v Číně. Into the European domain is one of the major... A když chceme prostě do toho zapojit více ten kapitál, musíme se zaobírat otázkou, jakým způsobem zabezpečíme, že to pouze nevyřeší eh, tu situaci, kde máme veřejné investice, propojení evropských a národních fondů a potom také privátní investice eh, v rizikového kapitálu budoucí výzkum bude jednou z největších výzev, kterou máme. A já doufám, že se v této oblasti bude pokračovat a zdá se mi, že chceme-li pokračovat v těchto diskusích, musíme se podívat na restrukturalizaci a nových pohledech na rozpočet právě z hlediska inovace. Možná, že bychom to mohli udělat nějakou zprávu z vlastní iniciativy. Děkuji mnohokrát všem, kteří eh, pracovali na této studii. Děkuji za její prezentaci i za její výsledky. Děkuji, pan Olbricht. Já si myslím, že bych chtěl navázat na mého předřečníka, možná z jiné perspektivy. Netýká se to ani tak tolik politiky soudržnosti, zda je inovativní nebo ne, ale to, co zde zaznělo, si myslím, že je velmi důležité a to jsou synergie mezi programy EU, inovacemi a RDF. E a já si myslím, že to je přesně to, kde bychom mohli využívat výsledky toho výzkumu který se provádí. A je pravda, že například propojení mezi horizontem 2020 a ty výsledky, a výsledky výzkumu jsou eh, jaksi omezené, protože to jsou dva oddělené světy. Jeden je ten Eh, Horizon 2020 a druhá věc je realita, praktické projekty. A my se snažíme o to, aby ty projekty byly inovativní, ale zároveň chceme, jak tedy udělat to, aby ty projekty byly inovativní a jak toho potom využít. Takže jedna ze základních věcí je právě propojit, udělat, využít těch synergií mezi těmi jednotlivými programy a politikami. Víte velmi dobře, že je to složité, jsou zde různá generální ředitelství, eh, patří to do portfolia různých eh, komisařů a tak dále. Ale tendence dnes je spíš brát peníze z politiky soudržnosti a převádět je do jiných programů, než hledat ty synergie. A to si myslím, že je to důležité a chtěl jsem to zdůraznit, eh, že to opravdu je ta zásadní věc, využít těch synergií. Děkuji. Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. Jen slovíčko za mě. Já jsem byl v kontaktu s, ředit, s vedoucími představiteli inovativních malých podniků kteří chtějí využili dotace 50 milionů eur pro propagaci inovace v rámci toho programu. A viděl jsem tu frustraci jejich, mm, když hodnot, potom prováděli to hodnocení a když tedy jak si stanovovali ten ukazatel, zda tedy jsou způsobilí pro tu inovaci a výsledkem bylo velké zklamání a velká frustrace, takže si kladu otázku, zda ty postupy, které jsou někdy takové příliš rigidní, dávají se tam takové známky hodnotící a můžete být těsně pod tím nebo těsně nad tím. Zdá se vám tento postup rozumný? A potom z hlediska legislativy, těch legislativních aktů, na kterých se sami podílíme. Je to kompatibilní se samotným pojmem inovace. Není, nejsme zde v příliš komplikovaném světě, přeregulovaném na to, abychom skutečně podporovali ty inovace, všechno jak si musí být naplánováno předem. Není zde tedy určitý protiklad. A poslední otázka. Zabývali jste se mechanismy, hovořili jste o Spojených státech, o Číně, mají oni nějaké veřejné postupy, které jsou efektivnější, relevantnější, rozumnější, tak dámy, máte teď pět minut, abyste zareagovali na jednotlivé otázky. A tak toto je výzva tedy jenom dvě nebo tři připomínky k tomu, co bylo řečeno, co se týká těch vysoce rizikových inovací. Já zcela souhlasím. To by mělo být. Eh, kontext nového víceletého rámce je úplně jiný. Vesta logika, zejména EFSI, to bylo vytvářet spíš objem tedy, spíše než podporovat inovativní firmy, což mělo někdy také kontracyklický efekt. Ty inovativní firmy byly někdy tímto nejvíce zasaženy. Když se teď díváme na tu zprávu a na výroční zprávu Evropské investiční banky, tak ne všechny inovativní firmy. Eh, se roz... Něk- ta studie ukazuje, že některé inovativní firmy adaptují, přizpůsobují ty, info... ty inovace, které jsou potom prodávané jinými firmami, ale je to i pro ně inovativní, protože je to pro ně něco nového a ty nemají více překážek nebo nejsou více omezeny než jiné firmy. Takže samozřejmě prostě jsou inovativní tyto firmy, ale mohou získat přístup k soukromému financování a nebo zda je lepší, aby se evropský rozpočet více zaměřil na ty vysoce rizikové investice, které nemůže podporovat soukromý trh a zde Evropa zaostává, jak již bylo řečeno. Takže musíme se podívat na všechny ty aspekty. Já si myslím, že ta priorita by měla být opravdu radikálně více se zaměřit na inovace. Samozřejmě i ty environment, ekologické informace. A musí se to kombinovat také s financováním na národní úrovni. Jsou některé země, které mají třeba méně národní podpory, poskytují těm inovativním firmám. Takže když se díváme na finanční instrument, nástroje, tak bychom měli mít tuto úvahu z různých těchto pohledů. Pokud jde o otázku týkající se toho rozvoje dalšího, to zde zaznělo už několikrát. Ano, s tím máme problém. Je zde hodně úsilí ze strany privátního kapitálu, podnikového kapitálu, to už jste také bylo řečeno, ale ještě to není stále dostatečné, když srovnáme evropskou úroveň se Spojenými státy, se soukromou, s čínskou úrovní soukromého financování, tak to je jiné prostě. Oni, bylo zde vyvinuto hodně úsilí, a je důležité také spolupracovat s národními rozvojovými agenturami, protože jeden z těch problémů je to rozštěpení eh, na kapitálovém trhu. Kdybychom měli jeden jednotný trh, tak by to samozřejmě bylo lepší z tohoto hlediska. Co se týká synergií mezi EDF Horizontem 2020, já si myslím, že to je, to je také důležité v té studii, že je zde různé jiné vnímání toho druhu těch synergií, jestli hovoříme o DG Regio nebo DG Research, generální ředitelství pro výzkum. Oni někdy chápou synergie jako propojení s ESIF a Horizontem 2020. To není žádná kritika, ale my bychom měli to více propojit. Pokud cíle Horizont 2020 budou nechány stranou ve prospěch regionálních priorit, tak to nepřispívá k vytváření priorit. Samozřejmě musíme, jsou zde určité přirozené limity té schopnosti vytváření synergií, protože jsou zde vel, různé problémy. A za druhé, DJ Regio mi dá asi za pravdu, synergie by neměly být jen uh, jedním směrem nasměrované, ale je potřeba vyvinout větší úsilí, aby se překonaly ty problémy s přístupem k Horizontu 2020 a jiných programů. A poslední bod, ano, zde je ta frustrace těch firm. Já si myslím, že logika tady zatím je právě ta, že dobře, pokud nějaký projekt téměř dosáhne takové úrovně, aby byl způsobilý na to financování, tak tam právě můžeme eh, využít EU financování. Ono to ve praxi ale až tak nefunguje, protože je zde různá logika, ale je pravda, že někdy se musíme ujistit, o tom, že ty problémy byly dobře, skutečně řádně hodnoceny. Pokud tam chybí jen opravdu pár bodů k tomu, aby dosáhly té známky nebo toho kritéria, aby byly způsobili, tak tam samozřejmě se nad tím musíme ještě zamyslet. A pane Gajere, vy jste vlastně objednal tuto studii, máte ještě zájem nějak ukončit? Ne, nikoliv, takže tímto ukončíme ten bod. Děkuji vám, dámy, za prezentaci této velmi kvalitní zprávy a za ta doporučení, která určitě budou inspirovat spolu pravodaje Invest EU. Hovořím pod kontrolou pana Fernandeze. A tím tedy přejdeme k hlasování. A než začneme hlasovat, tak navrhuji, abychom si provedli zkušební hlasování. Test, zasuňte prosím vaše karty do přístrojů a zahajuji testovací hlasování. Hlasovali všichni? Ne? Někdo se hlásí o slovo, pan Depre. Pane Depre, pane předsedo, pan Kelmel a já jsme dva, kteří nemáme kartu. Já jsem hlasoval pro a pane Kelmele také. No dobrá. Takže zde máme dva hlasy, které musíme připojit vždy k hlasování. Que la décision de ce vote est très positive. Takže rozhodnutí je velmi pozitivní a samozřejmě hlasy pana Kelmela a vás budou velmi vítané. Takže první bod, o kterém musíme hlasovat, mě vede k tomu, že bych chtěl připomenout, že podle rozhodnutí koordinátoru a podle písemného postupu stanovisko ohledně změny kapitálu Evropské investiční banky na základě legislativního návrhu Rady aby se zohlednilo zvýšení kapitálu ze strany Polska a Rumunska, tak toto stanovisko se předkládá ve zjednodušeném postupu na základě článku 50 bez pozměňovacích návrhů. To znamená, že toto stanovisko se nebude předkládat k hlasování a po této rozpravě bude považováno za schválené, pokud není žádná opozice, žádná námitka. Možná, že paní Gardia Zabal, která připravila toto stanovisko, by nám chtěla říci něco o jeho smyslu a obsahu. Děkuji, pane předsedo. Ano, opravdu je to nejen zjednodušený postup, ale i opravdu jednoduchý postup, protože ve světle toho domnělého odchodu Spojeného království se změnil kapitál v Evropské investiční bance a jako vždy jsme eh, žádali, aby i přes tento odchod jsme se snažili nahradit tento kapitál Spojeného království novým kapitálem z jiných zemí. Takže nyní tu máme takový ten první krůček, no v tomto případě se navyšuje účast jak Polska, tak Rumunska. A to proto, že eh, hlavně když eh, Rumunsko a Polsko vstoupilo, tak vlastně tu měli přidělenou částku na základě poměrného HDP. No a od té doby v Polsku došlo k podstatnému nárůstu HDP, to znamená, že se využívá tento manévrovací prostor, aby se upravila jejich účast. A já jsem považovala toto za důležité ne z toho hlediska procedurálního, když jsme byli požádáni od rozpočtu o mm, stanovisko, ale abychom využili té příležitosti, že pokud opravdu dojde k Brexitu, tak EIB nebo státy by měly pokryt tu část ztraceného kapitálu a nadále tedy zachovat dostatečný podíl pro evropské investice. To je vše. Děkuji. Ještě někdo se chce vyjádřit k tomuto stanovisku paní Gardia Zabal? Pokud ne, pokud nemáte nic proti tomu, nebo je, má někdo námitky, je někdo proti tomu stanovisku? Ne, takže ho můžeme považovat za schválené a tímto blahopřeji naší zpravodajce. A tím teď tady máme při převody k oddílu 3 rozpočtu na rok 2019 a dávám tedy slovo panu Rybigovi k těm převodům, které nám navrhuje. Jsou zde čtyři plánované převody. Ja, recht herzlichen Dank. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. První oblast se týká parlamentu. V parlamentu Máme převod C3. A teď přejdu do angličtiny. Tento převod chce 100 tisíc euro převod eh, s akvizicí do udalosti 16.12 pro rozvoj finanční systému finančního managementu. Takže jsem pro tento transfer. A tento, čili tento převod se snaží převést to peníze do e, položky pro budování kapacit pro spolupráci s třetími zeměmi a akvizici expertíz, což by mělo umožnit organizovat to organizátorům možnost pořádat semináře, tak jak se to už stalo v minulém roce. Já jsem také pro a teď se dostanu k pětce eh, vzhledem k závěrům rady a k Brexitu počet položek by měl být posílen jako jednička. To jsou platy 1,7 milionů, potom také úhrady za cestování, 100 tisíc, obecné diety, organizace a přijímání návštěvníků plus 9 tisíc a výdaje 3,8 milion pro další. Mm, to se vzalo eh, z rezervy. Já bych byl také pro. A pak je to převod číslo 6. Tady se jedná o převod 100 tisíc z odměn do eh, diet eh, na to je rozhodnutí z 11. března 2019 a týká se to nároků eh, starých eh, za, starších tedy zaměstnanců v rámci indexace platu. To je všechno, pane předsedo. Čekám na vaše komentáře, eh, eventuální připomínky. Má někdo něco, stínový zpravodajové? Nevidím nikoho. Takže žádný stínový zpravodaj se nechce vyjádřit. Dobře. Takže c 30 C4, C6 nemusí být odhlasovány, aby byly schváleny, ale C5 tedy. C5 vyžaduje hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Le scrutin est clos. Končuji hlasování. 19 pro, 1 proti, plus dva hlasy pana Kolmela a pana Depré. Děkuji vám mnohokrát, pane zpravodaji. Monika Holmajer, nechce, vy nežádáte o slovo, ale chcete nám představit určitý návrh, že? Pane předsedo, mohu to udělat velice stručně. Eh, komise v současné době přeskoumává, kde by bylo možno prodloužit smlouvy, protože některé smlouvy jsou blízko vypršení hluty. Mm, dnes se zaobíráme MOVy 34 Tady se je možné prodloužení má maximálně dva roky, ale pozitivně hledím na to, že komise mm, nám sdělila také majitele budovy, takže teď víme, kdo jsou vlastníci a zda všechno probíhá řádně, aby tam nebylo žádná firma, jaksi poštovní schránky. E, e, tady je bremsk nějaká přístavní firma, rodinná nějaká soukromá firma, konec smlouvy, konec června 2020. Celková plocha má 2582 metrů čtverečních a potom ještě nějaká pár metrů čtverečních pro archiv. Eh, takže plánuje se najímat tuto budovu ještě na dva roky a v rámci celého konceptu, kde se snažíme prostě snižovat plochy a podporovat vlastní stav v Bruselu, tak i tady se pokusíme o nové řešení a budeme eh, informováni o dalším postupu. Mm, tady, jak už jsem řekla, se avizuje pouze možné dvouleté prodloužení smlouvy a eh, dostaneme včas informace před podpisem té smlouvy. Víc toho není dnes, pane předsedo. Děkuji vám, paní zpravodajko. Stínoví zpravodajové chtějí se k tomu vyjádřit? Ne? Pane Kelmele, taky ne. Pane Depré, taky ne. Přeje si někdo jiný se vyjádřit? Madame Olmeyer, person? Nikdo nechce k tomu již nic říci? No dobře. Takže uzavřeme tuto diskusi a přerušíme naše jednání do 11.15. V 11.15 máme společné zasedání s výborem pro rozpočtovou kontrolu, takže přerušuji naše zasedání.